Good morning, ladies and gentlemen. Eh, Dobré jitro, dámy a pánové. Myslím si, že bychom mohli začít, abychom už dále nestráceli čas. Máme totiž eh, omezený čas na dnešní zasedání, protože se dneska bude hlasovat. Úplně na samém začátku mi dovolte, abych vám všem popřála šťastný nový rok a popřála vám úspěšný, šťastný rok v plném zdraví. Doufám, že všichni dosáhnete svých cílů, které jste si na tento rok eh, stanovili a přeji vám k tomu hodně štěstí. Teď eh, začínáme dnešní mimořádnou schůzi výboru REGI a začínáme přijetím pořadu jednání. Můžeme ho schválit, prosím? Chápu, že k tomu nejsou žádné připomínky. Teď schválení zápisu ze schůzí z 25. října, 15. listopadu a 21. až 22. listopadu 2018 jsou jako obvykle k dispozici na e, internetu a navrhuji, že pokud nejsou nějaké námitky e, během této schůze, aby byly pokládány za schválené. Eh, o sdělení předsedkyně. Mám tady jenom velice krátká sdělení a týká se to našeho příštího řádného zasedání. To bude příští týden v úterý. Dopoledne budeme se zabývat tím, co je pro náš výbor asi vůbec nejdůležitějším v této Eh, v, to, v tomto mandátu a totiž budeme hlasovat na, o naší zprávě ohledně návrhu komise na eh, nařízení společných ustanovení na příští programovací období. A um, máme dvěstě připravených kompromisních návrhů a zpravodaj už je připraven ty Eh, kompromisní návrhy dostali stínově zpravodajové, takže já velice doufám, že to projdeme hodně rychle. Ale budeme na to určitě potřebovat eh, celé dopolední zasedání v úterý. A odpoledne se budeme Ehm, zabývat prioritami rumunského předsednictví. Bude k tomu prezentace a budeme mít možné vyměnit si také názory s komise, panem komisařem. A na konci potom se bude konat novoroční recepce a myslím si, že si to opravdu zasloužíme, protože eh, jsme hodně pracovali a tvrdě pracujeme na eh, nařízení o společných ustanoveních, takže si určitě zasloužíme eh, skleničku vína. Doufám, že budeme pracovat hodně organizovaně a budeme pracovat tak, abychom nestráceli zbytečně čas, abychom skutečně naši práci dokončili. Teď přecházíme k hlasování a začneme hlasováním financování, řízení a sledování společné zemědělské politice. Připravili jsme k tomu stanovisko. Spravodajem je pan Bogovič. Chcete k tomu něco říci, pane Bogoviči, než budeme hlasovat? Pokud ne, pak můžeme přímo eh, přejít k hlasování a první je pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel? Tak to omeř, om, raději ověříme hned na začátku. Čili eh, šestý pozměňovací návrh zahajuje hlasování. Končím hlasování a bylo to přijato. Dobře. Nyní pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že to je stejná situace, tudíž přijato. Eh, pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. deset, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme společně hlasovat o 11 a 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme společně hlasovat o čtyřce a čtrnáctce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď společně pozměňovací návrh 17 a 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato společně o pozměvacích návrzích 59 a 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměvací návrh 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme společně hlasovat o 65, 66, 68, 85 a 86. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70, 71, 72, 73, 74 dohromady pro, proti. Můžeme to prosím ověřit. Od 70 do 74 pro zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Děkuji.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 Kompromis 6 pro, proti, drželi se, přijato. Nyní 77 a 78 dohromady pro, proti, drželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 a 80, hlasujeme o nich společně. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a bylo to přijato. Pozměňovací návrh 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dva, 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď eh, od 97 pozměňovací návrhy až do 106. Ano, je to velký blok pozměňovacích návrhů a hlasujeme o nich společně. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Ten velký blok celý byl zamítnut. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrhy. 108, 109, 110 a 111 zase společně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 zdrželi se, přijata. Pozměňovací návrh 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme společně hlasovat o pozměvacích návrzích 42, 57 a 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní budeme hlasovat dohromady o 49, e, kdo je 69, tak kdo je pozdě, 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní přecházíme eh, k pozměňovacímu návrhu 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 49, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní přecházíme k konečnému eh, elektronickému hlasování, které zahajuji. A můžete pořádně počítat, prosím vás, protože vám přebývá jeden člen. Já se omlouvám. To je chyba přístrojů, takže teď už mám C4 hlasu. Dobře, 34 hlasů a všechno už je v pořádku a hlasování nyní končím. Stanovisko bylo Přijato, můžeme poblahopřát eh, panu Bogovičovi poměrem 33 ku jednomu hlasu. Okay, now we... Dobrá, takže teď budeme pokračovat dalším hlasováním. To je velmi dlouhý název stanoviska, které připravil pan Omerží k zemědělské politice. Chcete si vzít slovo? Ne. Takže to je návrh nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se mění nařízení a tak dále. Máte to tam všechno napsáno. Je to delší ten název než ten hlasovací seznam. Začneme pozměňovacím návrhem 20. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 21. Kdo je pro, kdo je proti? Ověříme, jak to vypadá u této zprávy. Ověříme pozměňovací návrh 21. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Teď hlasujeme společně o pozměňovacích návrzích 22 a 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. 22 a 23 elektronické ověření. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Teď máme pozměňovací návrhy 1, 2 a 3. O těch hlasujeme společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A všechny jsou zamítnuty. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato? 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pokud chcete, můžeme to ověřit. Ano, ověříme pozměňovací návrh 5, elektronické ověření. Končím hlasování. A je to zamítnuto? Zamítnuto. Okay, amendment Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je to přijato. 7 a 25 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 8 a 26 jsou identické, hlasujeme o nich společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jsou přijaty. 9 a 27 identické, hlasujeme společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jsou přijaty. 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím, že je to přijato. 28 tedy odpadá, takže teď hlasujeme 11 a 29 společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato.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 A teď eh, závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A stanovisko je přijato. Blahopřeji panu Omerži. A teď přistoupíme k dalšímu hlasování. A to je naše stanovisko paní Maletič k zavedení programu Evropský sbor Solidarity. Chcete k tomu něco říci, paní Maletič? Ne, děkuji, takže půjdeme rovnou k hlasování. A začneme pozměňovacím návrhem 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 69. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 70. Oddělené hlasování. Já to tady nemám. První část. Pozměňovací návrh 70, první část pro, proti, zdrželi se, Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 75, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 76, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 77 a 78, identické, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 80, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 81, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 82, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 83, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Zamítnuto 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 84. Elektronické ověření. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno, je to zamítnuto. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme ještě jednou 85, elektronické ověření, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Amendment 86, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 94. Ano. Máme 93, ale ale tady si to můžete přečíst, nemusíme no vysvětlovat. Takže 94, kdo je pro? První část, omlouvá se předsedkyně, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 94, druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Okay, mm, it is, it is my mistake. Moje chyba, říká předsedkyně. Musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 93. Kdo je pro 93, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. A teď 95, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 96, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 97, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 99 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část 99, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. 100. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 101. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 106. Stejná myšlenka, stejně jako 111 a ne, 107, 108 a 109. Takže hlasujeme společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Jsou zamítnuty. 111. Přímo 11. Ano, přímo 11, protože byly zamítnuty. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to přijato. 112. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 113. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 114 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže hlasujeme s ním, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to přijato. 115. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 116. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 117. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 119. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 119. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A teď 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato. 130 a 131 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. 19. O tom hlasovat nebudeme. A přicházíme ke kompromisu 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Je to přijato. 2. Kdo je pro? Kompromis 2, teď pozměňovací návrh 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Je to přijato. 25 odpadá, takže 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 26. Elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. O jeden hlas. 27. Kdo je pro?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 Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. 54,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 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. A teď Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. And the vote is... Končím hlasování a stanovisko je přijato. Blahopřeji. And the last... Poslední hlasování pro dnešek je zřízení nástroje předstupní pomoci Připravili jsme stanovisko. Naším zpravodajem je pan Celer. Máte, chcete k tomu něco říci? Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Jenom tři věty. Jde o to, že eh, strukturální fondy a eh, nařízení, eh, která platí v Evropské unii, bude možné kombinovat s nástroji pomoci pro sousedskou politiku a předstupními pomocemi. Musel jsem ale konstatovat při jednání v členských státech a v jednotlivých státech a také se zástupci regionálních a územních eh, samozpráv se zemí, které se účastní sousedské politiky, že některé věci nebyly do toho systému eh, předvstupní pomoci zapojeny, zahrnuty, a proto jsem také v dohodě s výborem regionů eh, dohodl, že vyzveme komisi, aby se více zajímala lokální, eh, o lokální a regionální úroveň a byl bych rád, kdyby kolegyně a kolegové s tímto souhlasili. A na tomto místě chci ještě jednou srdečně poděkovat všem asistentům, stínovým zpravodajům a členům sekretariátu, kteří při, pomáhali při vypracování stanoviska. Thank you. Děkuji vám. A nyní můžeme pokračovat v hlasování. Budeme nyní hlasovat o tomto stanovisku a začínáme pozměňovacím návrhem 46 pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 48. Elektronicky ověřujeme. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Ne, omlouvá se paní předsedkyně, zamítnuto rozdílem jednoho hlasu tudíž zamítnuto. Pozměvací návrh 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměvací návrh 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměnací návrh 60, pro, proti, zdrželi se, přijato. 5, pro, proti, zdrželi se, přijato. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 63. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 64. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 65. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale můžeme to raději ověřit. Takže ověřujeme pozměvací návrh 71 elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato, ano, o jeden hlas. Přijato. Což znamená, že 72 odpadá a přecházíme na 73. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 74. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 75. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 76. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. 77. Pro, proti? Zdrželi se přijato. 78. Pro, proti? Zdrželi se přijato. 14. Kdo je pro, proti? Zdrželi se přijato. 79. Pro, proti? Omlouvá se paní předsedkyně 15. Ale já ho tady nemám. Prosím. Tady eh, je chyba v mém hlasovacím seznamu. Takže 15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 31 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že byl přijat. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní e, přijde, přecházíme ke kompromisu 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní přecházíme k závěrečnému hlasování elektronickému, a které zahajuji. Končím hlasování a stanovisko bylo přijato a můžeme poblahopřát panu Celerovi. Mnohokrát vám děkuji za dobře odvedenou práci. Zvládli jsme to za méně než hodinu. Tak můžeme prosím pokračovat. Děkuji vám. Pokračujeme a přecházíme k posouzení návrhu stanoviska Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. Roční analýza růstu na rok 2019. Evropská komise předložila tento přehled v, pros, v listopadu a má to eh, nastínit hlavní sociální a ekonomické priority pro Evropskou unii na další rok. Také to zahajuje Evropský semestr, což je každoroční cyklus koordinace národních politik, kdy se zkoumají národní politiky na evropské úrovni. Econ je vedoucím výborem, příslušným výborem a ten píše návrh zprávy a Regi se rozhodl k tomu vypracovat stanovisko. Já jsem byla jmenována zpravodajkou a dnes vám překládám eh, návrh stanoviska. A nyní já si beru slovo, abych ho uvedla a pak také navrhnu termín pro pozměňovací návrhy. Návrh stanoviska týká se to každoročního přehledu růstu na rok 2019. A jak vždycky víte, tato roční analýza růstu na další rok je jedním z hlavních eh, dokumentů, který směruje eh, příslušné politiky Evropské unie další rok. Hlavní body, které jsou ve stanovisku na rok 2019, jsou následující. Ekonomiky v Evropské unii nadále roste, zaměstnanost výrazně stoupla. Nicméně počet eh, zranitelných stop neustále stoup, eh, přetrvává. A regionální a teritoriální disparity jsou pořád eh, předmětem obav. Stanovisko podporuje návrh, že inovace, inovace, eh, znalosti a strukturální reformy jsou klíčem k tomu, aby Evropa byla soudržnější a silnější a poukazuje na to, že také investice v rámci politiky soudržnosti sehrávají důležitou úlohu spolu s příslušnými reformami, aby se posílil hospodářský růst, inkluzivita a posílili administrativní administrativní kapacity. Komise a členské státy by měly poskytnout další opatření pro podporu eh, soukromých a veřejných eh, investic, aby se mohly plně využít komplemeraty sou, eh, programů, jako je Fond soudržnosti a podobně. Stanovisko vítá návrh na další víceletý finanční rámec a podporuje pojítko mezi politikou soudržnosti a Eh, evropským semestrem. Víte také to, že evropský semestr v roce 2019 se hlavně zaměřuje na podrobnost potřeby investic na období 2021 až 2027 a v tomto ohledu eh, předpokládá také další přílohu k další zprávě za rok 2019 tam eh, potřeby, které jsou relevantní pro Evropský regionální fond, Evropský fond sociální plus a Evropský fond soudržnosti se budou identifikovat. Je třeba dále zjednodušovat a zajistit větší flexibilitu, pokud jde o fondy, programy a nástroje Evropské unie, aby financování Evropské unie strategických projektů bylo jednodušší a efektivnější. Toto je stručná prezentace našeho stanoviska. A nyní bych chtěla dát slovo stínovým zpravodajům. Začínám panem Polčáka. Máte slovo, pane Polčáku. Děkuji za předložení návrhu toho stanoviska, které je eh, sice poněkud stručné, nicméně podle mého názoru postihuje všechna zásadní eh, témata. Vy jste se i k ním vyjádřila. Takže i já eh, budu stručný, chci poděkovat za optimistický duch eh, toho, eh, té prezentace i toho stanoviska. Myslím si, že by bylo dobré, abychom více zdůraznili nebo podtrhli význam kohezní politiky, protože pokud to neuděláme my, tak si myslím, že nikdo jiný to neudělá. A to hledisko hospodářské soudržnosti je dneska v Evropě trochu podceňované, takže já budu, budu chtít eh, v tom stanovisku zdůraznit ty přínosy a vychválit trochu kohezní politiku. Eh, nabízí se tedy otázka, zda jsme, eh, a to jsme řešili tedy v předchozích stanoviscích, otázku dostatečných zdrojů pro kohezní politiku. Dnes už jsou ta čísla jasná a myslím si, že by bylo za to se jaksi vyjádřit, zda jsme s nimi spokojeni vy jste sama zmínila regionální disparity, které skutečně budí obavy. A myslím si, že je vhodné je se vyjádřit i k hrozbě a dopadům případně pozdního schválení víceletého finančního rámce. Doufám, že to nehrozí, nicméně ty hrozby bychom měli pojmenovat. Zvážil bych ještě doplnění o vyjádření k tématu Brexitu, který skutečně představuje i vzhledem k tomuto týdnu velmi významnou výzvu nadále přetrvává a já bych si dovolil předložit eh, pár pozměňovacích návrhů, které zapracují výš, výš, výše uvedené ve lhutě, které uvedete, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Thank you very much. I expect... Děkuji. Já tedy očekávám vaše pozměňovací návrhy, které budou velice důležité. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, pan kolega Polčák z EPP říkal důležité věci. Politika soudržnosti je velmi důležitá a já souhlasím s kolegou z EPP. Myslím, že se jí nevěnuje dostatečná pozornost, kterou si zaslouží ve druhé polovině roku 2018 230 milionů lidí měli práci v Evropské unii, což je rekord z hlediska zaměstnanosti. Bylo vytvořeno 12 milionů pracovních míst a procento lidí, které je postiženo chudobou a sociálním vyloučením, hodně pokleslo. 15 milionů lidí se vlastně dostalo z této situace chudoby nebo sociálního vyloučení, pokud to porovnáme s předcházejícím obdobím. Nicméně přesto spousta lidí je stále ještě chudobě vystavena, i když tedy ta úroveň je nižší než v době před krizí. Musíme ale také říci, že ten ekonomický pokrok se nepromítá do všech sociálních vrstev. V posledním desetiletí je mnohem pravděpodobnější, aby mladí se ocitli v situaci bez práce. Je to mnohem eh, větší pravděpodobnost než před krizí. To se týká také imigrantů a také se to týká zapojení žen na trh práce. I když eh, se to postupně zvyšuje, tak se takzvaná pay gap eh, nesnižuje. A stejně tak zde máme rozdíl v důchodech, které pobírají ženy a muži. V členských státech eh, jsou eh, úrovně růstu pořád ještě nižší než před krizí. Je pravda, že v roce 2018 bylo dosaženo adekvátního hospodářského růstu, ale nedosáhl stejné úrovně, jako je růst zaměstnanosti. Obecně nerovnost a chudoba jsou i nadále zdrojem znepokojení a nesmíme zapomínat, že existuje riziko vypuknutí nové krize, nových turbulencí a proto se musíme snažit, aby růst v Unii byl udržitelný a aby se vytvářela také udržitelná pracovní místa. Země Unie musí investovat, ale orientovaným způsobem a musí provést potřebné reformy, aby konsolidovali svůj základ pro hospodářský růst a podporovali konkurenceschopnost. Tím vznikne základ eh, pro makrofinanční stabilitu. Budeme tím také podporovat konkurenceschopnost celé Evropské unie, zvyšování zaměstnanosti a tvorbu kvalitnějších pracovních míst, abychom podporovali sociální rovnost eh, a vysokou úroveň života pracujících. A začnu stejným závěrem jaký jsem uvedla na počátek. Sociálně a hospodářská soudržnost si z naší strany zaslouží větší pozornost. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A dalším stínovým zpravodem je pan Fito. Slovo má paní Tomaše, čeho jménem. Děkuji velmi stročně. Um, ehm, slažíme se jistě s kolegom Polčákom a... Zna... Já souhlasím s panem Polčákem. Víme, že politika soudržnosti je důležitá. Výsledky Brexitu nás znepokojují. Takže v našich pozměňovacích návrzích budeme řešit dopady Brexitu na politiku soudržnosti. Děkuji, pan Omarži. Děkuji velmi stručně. Znáte stanoviska naší frakce? My jsme proti připojení politiky soudržnosti k evropskému semestru. Myslíme si, že právě doporučení evropského semestru jsou součástí těch problémů, toho zhoršování situace v jednotlivých zemích, takže naše pozice je v souladu s tím, co obvykle prosazujeme. Děkuji, pan Rope. Pirmininkė, gerbiami kolegos, iš tikrųjų noriu poděkovat pirmininkě už podarí Děkuji, rád bych poděkoval paní zpravodajce za skvělou práci i za návrhy i všem kolegům, kteří se účastnili této práce. Když máme na paměti růst v roce 2019, tak vidíme, že ty prognózy jsou velmi příznivé. A je to zjevné, protože v roce 2019 budeme mít jedno z nejvyšších úrovní využití podpory v období 2014 až 2021. V roce 2014 se použilo pouze 20 veškerých peněz a v roce 2019 to bude o 30 více. Ale to je tedy z měnového hlediska, protože skutečná výše podpory nebude ekvivalentní, protože čím více prací zadáte, tím dražší budou. Já doufám, že v roce 2021 až 2027 budeme schopni distribuovat investice rovnoměrněji ty státy, které jsou méně rozvinuté, jsou velmi závislé na evropské podpoře, na strukturálních fondech a jiných fondech. A vidíme, že když státy na konci finančního období dostanou peníze, tak na začátku příštího období jejich růst klesá. A to podmiňuje nerovnoměrný růst periferních oblastech. Hlavní města obvykle rostou rychleji, ale venkovské oblasti nerostou tak rychle. Je nutno, aby členské státy zajistily rovnoměrný a celkový růst na celém území svého státu. A je také důležité zajistit regionální distribuci ty země, které se teď rozdělili na více regionů, původně měli jeden region a teď mají jinou správní strukturu, regionální strukturu, tak tam vidíme, že v těchto případech je růst v regionech rovnoměrnější. A když hovoříme o Fondu soudržnosti a o dalších nástrojích, tak je také důležité, aby příjemci pocitovali výhody, které jim tyto fondy přináší. Nejen organizátoři a správci těchto fondů. Je také důležité navázat pevnější spojenectví, pevnější vztah s politikou soudržnosti, protože někdy rozdíly mezi jednotlivými oblastmi se mohou ještě prohlubovat. A rád bych také řekl, že počínaje rokem 2021 podle současných prognóz komise peníze z fondu soudržnosti a strukturálních fondů výrazně poklesnou. A proto je zásadní, aby na roky 2021 a 2022 členské státy a možná i komise zrevidovaly své programy, aby nevynakládali příliš mnoho peněz teď bez eh, nějakých matatelných výsledků, protože to je podmínka růstu. Ve chvíli, kdy financování klesá a pochopitelně Brexit také bude mít dopad na pokles prostředků. Děkuji. Velmi stručně. Znáte také naše stanovisko. My jsme proti propojení politiky soudržnosti s evropským semestrem. Myslím si, že musí být všem jasné, že ta úsporná opatření, a myslím, že to konečně pochopil i předseda Juncker na konci tohoto funkčního období, že úsporná opatření způsobila více škod než dobra. Naše pozměňovací návrhy budou v tomto smyslu, ovšem ve snaze o kompromis se budeme snažit politiku soudržnosti alespoň oddělit, protože má také jiné cíle, chce zmenšovat rozdíly mezi rozvinutými a méně rozvinutými regiony. Sama komise říká, že v roce 2020 eh, bude eh, tento cíl zcela překonán. Takže já bych začala tímto rozdělením, aby se pomohlo regionům, eh, které nejvíce potřebují politiku soudržnosti. Děkuji. Ještě někdo? z výboru Regi chce vystoupit k této záležitosti? Ne, děkuji. Takže teď dávám slovo zástupci Evropské komise, paní Barbara Valentinovič. Máte slovo. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Eh, vy jste tady uvedli roční analýzu růstu a já bych se chtěla zaměřit jenom na to, co je nové v kalendáři na tento cyklus. V roce 2019 jsou vlastně vyjednávání ve eh, své prostředku o víceletém plánu. Rozhoduje se, na, eh, rozhoduje se o investicích. Investiční a strukturální reformy jsou velmi provojené. Investice jsou motorem pro růst, tvorbu příležitostí pro práci a je to lepší prostředí pro investice. Je třeba vytvořit větší synergii synergie a komplementaritu mezi soud, Fondem soudržnosti a dalšími politikami Evropské unie. To velice svědčí těmto procesům. Proto v cyklu 2019 budeme více vyhodnocovat potřeby investice, abychom měli informovaná rozhodování pro, eh, pro eh, programování do roku 2017. Během února se budou posuzovat zprávy o jednotlivých zemích a uvidíme potřeby investic v každé zemi, včetně relevantních E, sektorálních a regionálních dimenzí. Na základě této dimenze bude další příloha ke zprávě, aby se tam vytipovaly opravdu potřeby z Evropského sociálního fondu plus soudržného fondu a fondu pro regionální rozvoj. To bude solidní analytický vstup do e, e, dialogu s členskými státy. Na základě zpráv o zemích také budeme zjišťovat, jaká by byla konkrétní doporučení pro jednotlivé země a prioritní oblasti pro veřejné a soukromé investice investice. Ale nesmíme eh, zapomínat na hlavní zaměření evropského semestru. Vysoce kvalitní investice musí být doprovázeny strukturálními reformami. Národní vlastnictví, aby se k tomu státy hlásily, je důležité pro úspěch. Proto komise vede bilaterální eh, jednání s členskými státy o eh, záležitostech, které se jich konkrétně týkají. Děkuji a dovolte mi, abych řekla jakožto zpravodajka za odpovědná za toto stanovisko že chci velice poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich příspěvky, které i nadále budou velice důležité, abychom zejména ukazovali na úlohu politiky soudržnosti to velice oceňuji. A také samozřejmě eh, dnešní situace je spojená i s Brexitem a jak to ovlivní kondicionality, hospodářskou situaci v Evropské unii a další požadavky na evropské státy co do evropského semestru. Navrhuji termín pro pozměňovací návrhy, aby to bylo do 6 hodin večer úterý 22 Eh, ledna, je to tedy už příští týden, ale musíme to zvládnout, protože eh, je tady určitý harmonogram eh, hospodářského výboru. Proto by to mělo být do konce dne úno, úterka 22. ledna to je poslední huta pro pozměňovací návrhy. Teď pokračujeme eh, v našem dnešním pořadu jednání. Máme něco do různého, do různého nic nemáme, tak jenom chci připomenout, že naše příští schůze se uskuteční 22. ledna v úterý eh, dopoledne i odpoledne v Bruselu. Tím končím schůzi výboru Regi a budeme nyní pokračovat schůzí koordinátorů, která bude to uzavřená zasedání. Děkuji. Yes, děkuji.